dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dobré dopoledne všem. Prosím, usaďte se. Prosím, usaďte se v tichu, tak abychom mohli začít, neboť máme před sebou mnoho práce. Já vás vítám na tomto společném zasedání obou výborů, výboru Libe a výboru Jury, tedy výboru pro právní záležitosti. Dnes je s námi nominovaný pan komisař pan Didier Reinders a jeho zde srdečně vítám na našem společném zasedání obou výborů. Toto slyšení je velmi důležité pro oba dva naše výbory, neboť tomu, že toto portfolio spravedlnosti plně spadá do kompetence našich výborů, tak jak to bylo nastaveno v pověřovacím dopise Uršuli von Leyen, je tedy zřejmé, že to spadá do kompetence výboru LIBE. A to v první řadě. Toto portfolio je o zajištění právního státu, tak aby bylo udrženo v rámci Evropské unie, včetně navrhované zesílené a zesíleného rozšířeného mechanismu pro právní stát, který má také vliv na demokracii a základní práva, tak aby se zajistilo plné dodržování základních práv a svobod, tak jak jsou v listině základních práv, která platí od doby před deseti lety spolu s Lisabonskou smlouvou. Je to závazné právo, závazná část AKI v souladu s eh, rozhodnutími soudního dvora. A navíc to má také dopady na ochranu soukromí. Je to rovněž jedno z portfolií, za které spod, zodpovídá nominovaná předsedkyně komise Ursula von der Leyen. Dále Eh, je tu eh, dopad na ten balík pro ochranu údajů a samozřejmě spravedlnost otázky vnitra znamená, že musíme být připraveni zlepšit stav justiční spolupráce mezi členskými státy Evropské unie na základě vzájemné důvěry a vzájemného uznávání, tak jak jsou zakotveny ve smlouvě o fungování Evropské unie. Je důležité zajistit na, náležitou implementaci evropského práva při rozvoji kapacit agentur, tak by pomáhali. Čili vaše portfolio, portfolio spravedlnosti vytvoří podmínky a prostředí pro účinné fungování ev, e, evropského úřadu nejvyššího eh, státního zástupce, což je proces, který má vyvrcholit jmenováním této funkce, tohoto úřadu, který má začít fungovat v roce 2020. Kromě toho máme zajistit, abychom měli koordinovaný přístup, co se týče Eh, přispění umělé inteligence v procesu našeho zákonodárství, aby firmy, včetně eh, malých a středních, mohly konkurovat. A samozřejmě se to týká i eh, práva komerčního, soukromého. A takže já připomínám, že toto portfolio spravedlnosti je ústřední, pokud jde o strategickou agendu Evropské unie pro příští roky. Abychom dokončili evropský prostor spravedlnosti, protože je to politická vůle a mandát z dřívějška, který nám byl vtělen již smlouvou o fungování Evropské unie, čili vzájemná důvěra, vzájemné uznávání plný soulad s hodnotami článku 2 o fungování smlouvy o fungování Evropské unie. A to je něco, co se děje procesem, o které, kterému říkáme kodenské dilema, to znamená, aby byly závazné principy a hodnoty, které budou závazné pro všechny členské státy. A tak, aby evropské právo bylo skutečně závazné a nadřazené. Takže nyní předáme slovo spolupředsedkyni, paní Netzinger, která předsedá výboru Jury. Máte slovo. Thank you very much. Um, it's, it's a delight to be here. Dobrý den, já jsem velmi ráda, že tady dnes mohu být. Já chci velmi vřele přivítat pana Reindersa. Doufám, že dnešní jednání bude velmi konstruktivní. Já vím, že on také eh, tady eh, velmi rád vystoupí. Náš výbor bude eh, zajímat zejména oblast ochrany spotřebitelů, což také bude spadat do jeho portfolia. Dovolte mi, abych se ještě zaměřila na ty procesní věci dnešního slyšení podle přílohy 17 jednacího řádu, kde jsou pokyny pro eh, slyšení komisařů. Vyhodnotí parlament nominovaného komisaře na základě jeho brné kompetentnosti pro evropského smýšlení a nezávislosti a prověří znalost jeho svěřeného portfolia. Chtěla bych vám také připomenout, že parlament už eh, předložil eh, přípravný dotazník eh, nominovanému komisaři, kde jsou obecnější otázky a potom ty specificky týkající se eh, jeho portfolia. Komisař na to odpověděl písemně a ty odpovědi byly rozdány ve všech jazycích všem členům těchto výborů. Dále bych chtěl připomenout členům, že členové výboru pro právní záležitosti, kteří prověřili finanční nezávislost kandidáta, nesledali žádné problémy na úvod eh, kandidát má 15 minut na své úvodní eh, prohlášení. Po tomto úvodu bude následovat 25 eh, otázek od členů. Rozděleno je to do pětiminutových částí. Vždy to bude minuta na otázku, dvě minuty na odpověď a v případě doplňkové otázky ta otázka nemůže být delší než jednu minutu a následně jedna minuta na odpověď. První kolo sedmi otázek položí koordinátoři za jednotlivé politické skupiny, poté bude následovat 18 dalších řečníků, kteří eh, zastupují <clears throat> jednotlivé politické skupiny, včetně nezařazených. A na závěr potom eh, nominovaný komisař bude moci během pěti minut eh, shrnout dnešní diskuzi a my jako spolupředsedové budeme dohlížet na to, aby tento harmonogram byl přísně dodržován, protože jinak nebude možné eh, dostat všem otázkám a stejně tak komisař nebude mít dostatek času odpovědět, takže se připravte na to, že pokud překročíte své limity, tak vás eh, eh, přerušíme. Tlumočení je do 23 jazyků, takže můžete hovořit svůj vlastní mateřský jazyk. Dbejte na to, že tlumočení Eh, se dělá velmi obtížně, když mluvíte eh, příliš rychle a čtete. Mm, jinak celé toto jednání je přístupné, je možné ho sledovat na stránkách parlamentu a potom také bude možné si stáhnout eh, záznam z celého jednání. Teď mi dovolte, abych předala slovo panu nominovanému komisaři Reindersovi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážené, vážení předsedové, dámy a pánové, Vážení poslanci, jsem velice rád, že zde mohu být dnes dopoledne. Jsem rád, že zde vidím mnoho tváří, které znám. Dnes bych rád hovořil o tom, jak budeme spolupracovat, pokud mi dáte svou důvěru, v rámci mise, která mi byla svěřena paní nově zvolenou předsedkyní von der Leyen. Ona mi eh, dala za úkol, abych vedl práci komise, která se týká právního státu, spravedlnosti a ochrany spotřebitele. Jak jistě víte, eh, býval jsem poslancem a mám hluboký respekt vůči roli parlamentu. Vážím si hodnotu vašeho příspěvku k evropskému projektu. Rád bych zahájil svůj projev dvěma spíše osobními uvahami. Ta první, která mi velmi leží na srdci, je uvaha o místu Evropy ve světě. Když jsem byl před 20 lety poprvé jmenován ministrem, Evropa byla rozdělená. Tehdy se snažila o to se vyrovnat s dopadem pádu železné opony. Během 20 let se mnoho věcí změnilo, můžeme být hrdi a šťastní z toho, co se nám povedlo v Evropě dokázat. Provádíme politiky a přijímáme legislativu pro blaho našich občanů, namísto toho, abychom mezi sebou bojovali eh, s cílem získat nové zemí. Chráníme naše diverzitu prostřednictvím našich kultur a našich jazyků. A pokud budu mít tu čest a budu potvrzen jakožto komisař, slibuji, že s vámi budu pracovat velmi odhodlaně na tom, abychom prohloubili evropskou integraci. Já jsem jedním z těch, kteří si přejí více Evropy a lepší Evropu. Pokud chceme mít vliv eh, na světový pořádek, který se vyvíjí, nelze toho dostáhnout jinak, než když budeme sjednoceni. Realita, které čelíme, je tato. Svět, který nás obklopuje, je dnes více roztříštěný a méně stabilní. Naše hodnoty jsou ohroženi těmi, kteří se snaží navracet k nacionalistické a populistické rétorice, která by měla náležet minulosti. Naše hodnoty jsou ohroženy národy, které se snaží ovládat, dominovat a ne spolupracovat. Náš hlavní úkol je chránit výdobytky Evropské unie. Mír, bezpečnost a dobré životní podmínky. Ovšem musíme také podporovat naše společné hodnoty, posilovat naši podporu multilaterálních institucí, podporovat udržitelný růst a sociální pokrok. Musíme neoblomně všude bránit právní stát, demokracii a základní práva. To od nás ovšem vyžadujeme hájit tyto hodnoty také u nás, v Evropské unii. Má druhá úvaha je ještě více osobní. Dozvěděl jsem se v sobotu 14. září, že již celé měsíce jsem byl vážně obviněn osobou, která se úmyslně snaží mě poškodit tato osoba skutečně veřejně prohlásila, že se snaží zabránit tomu, abych se stal evropským komisařem. Já jsem popřel veškerá obvinění, která převzal tisk. Můj advokát se skontaktoval se státním zastupitelstvím, aby měl přístup ke spisu v rámci informačního postupu. 27.9. královský prokurátor ve shodě s generálním prokurátorem odložil tento špatný spis, protože nešlo, nedošlo k porušení zákona. Můj advokát eh, bude jednat obdobným způsobem, neboť tato osoba opět podala trestní oznámení. Každý mezi nás Každému z nás se to může stát, že na nás zautočí lidé, kteří nám nepřejí nic dobrého. Já eh, nikomu nepřeji, aby prožívali to, co prožívá má rodina, moje žena, mé děti v poslední době. Právní stát, to je také presumce neviny. Já bych byl rád eh, si to takto ujasnil. Dámy a pánové, vážení poslanci, Přesně před 20 lety, v říjnu 1999, Antonio Vittorino byl jmenován první komisařem, který měl v portfoliu spravedlnost a vnitřní záležitosti. Já bych rád vzdal z hold také těm, kteří toto zastávali po něm, zejména paní Věře Jourové a panu Francu Timmermancovi za jejich odhodlanost a odvahu. Já, eh, pokud se stanu komisařem, tak s ním budu úzce spolupracovat a Samozřejmě také budu spolupracovat eh, s ostatními komisařovi, kteří mají v portfoliu například eh, státní plát, chodnost spotřebitelů. Toto pro mě bude zásadní. Je třeba zachovávat principy důvěry, inkluze a spravedlnosti, rovnosti. Toto je důležité pro všechny politiky a bude to základem mého činění. Poslanci a poslankyně, toto je obzvlášť platí pro právní stát. Naše hodnoty musíme projektovat i mimo Evropu a dodržovat je v Evropě. Jakožto komisař pro spravedlnost budu spolupracovat s místopředsedou pro hodnoty a transparentnost, abychom zajistili právní stát napříč celou Evropskou unii a bude to také spolupracovat s komisařem, který zodpovídá za sousedství a za rozšíření, abychom zajistili konsistentnost vnitřního a vnějšího přístupu. Tento úkol je mému srdci velice blízký. Jakožto ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí jsem vždy volal po aktivnějším angažmá Evropské unie při ochraně a podpoře právního státu. Je to předpoklad pro všechny hodnoty. Nelze si představit žádnou demokracii a dodržování základních práv bez dodržování právního státu. Základní práva fungují jedině, když jsou chráněny nezávislými soudy. Demokracie je chráněna pouze tehdy, kdy soudy jsou schopny zajistit svobodu vyjadřování, pluralitu médií a volebních pravidel. Eh, pravidla vytváří vzájemnou důvěru, která, jsou, která je tak důležitá pro vnitřní trh. A e, dodržování právního státu je také důležité proto, aby se zachovala důvěra občanů v celý evropský projekt. Je naší zodpovědností, abychom zachovali právní stát ve všech členských státech. Byla představena celá řada myšlenek, a to i touto sněmovnou, aby nás vybavila nástroji, jimiž můžeme prohloubit tuto práci. V červenci komise předložila návrh uceleného mechanismu pro právní stát a ochranu právního státu v Evropě, který podpoří um, kulturu práva a bude předcházet um, vývojům, které by ho mohly poškodit. Já povedu tuto práci nediskriminačním způsobem. A eh, to povede k každoroční zprávě, která bude podložena tou, tím, takzvanou tím scoreboardem pro, v oblasti spravedlnosti. Musíme využít všechna pravi, všechny nástroje, které máme k dispozici. Monitorování se bude týkat všech členských států a půjde do větší hloubky v těch členských státech, kde byla identifikována rizika budu eh, věnovat obzvláštní pozornost tomu, abychom zajistili objektivitu tohoto monitorování a budování dialogu a zajištění toho, abychom sdíleli osvědčené postupy na pomoc členským státům. Je zcela zásadní, aby parlament a rada byly do tohoto procesu plně zapojeny a budeme muset také lépe koordinovat s národními parlamenty. Máme stejné cíle a ideály. Věřte mi, že nebudu váhat a budu jednat, kdykoliv bude právní stát ohrožen a nikdy nebudu dělat kompromisy, když je v sázce demokracie. Dámy a pánové poslanci, přizpůsobení našeho soudního systému rychlému vývoji ve světě je naše hlavní priorita pro příštích deset let. Posílení soudní spolupráce v oblasti trestní a civilní je zásadní. Evropské občanství a právo na to pracovat a žít v Evropské unii za plného respektování svobody pohybu toto právo my musíme zachovat. Což znamená, že také budeme respektovat naše diverzitu tím, že zajistíme, že různé soudní tradice nebudou překážkou naší svobody či naší bezpečnosti. Já se budu snažit posílit klima důvěry mezi našimi soudními, národními soudními systémy. Vážení poslanci, co se týče Evropského zatýkacího rozkazu, tak i nadále budeme monitorovat jeho používání a budu s vámi spolupracovat jako s členskými státy na to, abychom zlepšili jeho používání. Budeme se muset eh, pečlivě podívat na to, co je potřeba udělat po posouzení dodržování podmínek. Vážíme, jestli eh, bude potřeba zahájit eh, řízení při porušování povinností a ve světle toho hodnocení dodržování se také budeme muset vážně zamyslet na tom, jestli předložíme návrh na revizi zatýkacího rozkazu. Eh, chceme se také podívat na to, jakým způsobem by šlo zlepšit podmínky ve vězeňství v Evropské unii a zamyslíme se nad eh, eh, myšlenkou vytvoření minimálních standardů pro předvazební vazbu, tedy před soudní vazbu, abychom posílili důvěru mezi státy. Bezprostřední úkol bude spočívat ve vytváření evropského státního zástupce. Já bych chtěl také přivítat vaši roli, kterou jste hráli. Já jsem se nedávno setkal s paní Kevezi, která podle mě eh, dokonale naplní eh, tuto misi, která jí byla svěřena. Dále jde o integraci nových technologií na modernizaci našich justičních systémů a toho způsobu, jakým naše justiční systémy spolupracují. Tento úkol by eh, měl také zajistit, aby justice byla efektivnější a přístupnější pro občany. Měli bychom také dbát na to, aby byly správně prováděny zákonu a aby byly dodržována základní práva. A jednou z mých priorit bude dbát na to, aby základní práva byla plně chráněna. A to i v digitální e, éře. A chci s vámi spolupracovat na tom, abychom tady našli rovnováhu. Měli bychom také dbát na to, aby e, byl e, plně prováděn rámec pro, na ochranu údajů, na to, aby to platilo i v mezinárodním měřítku. A budu spolupracovat se svými kolegy na koordinovaném přístupu, který se bude týkat eh, implikací pro eh, občany a eh, dalších dopadů používání umělé inteligence. Jsem velmi rád, že máme tyto nové možnosti, které nám nabízí nové technologie. Stění poslanci a poslankyně. Důvěra, začlenování a férový přístup jsou řídícími hodnotami mého přístupu k ochraně spotřebitele v Evropě. Neměli bychom však usnout na vavřínech, měli bychom nadále inovovat a přizpůsobovat se rychle se měnícímu prostředí a novým technologiím, jak online, tak offline. Naším úkolem je usilovat o spravedlnost a udržitelnost v rámci společnosti při účinném fungování vnitřního trhu. To znamená, abychom více přihlíželi eh, jak k ke stránce nabídky, tak poptávky a s tím souvisejících obchodních modelů. Podnikové právo může být klíčem k podpoře tohoto přesunu k udržitelné ekonomice. Spotřebitelé by měli být eh, plně zmocněni, to, měli by být informováni a podporováni, aby eh, činili udržitelné volby. Spotřebitelé kolektivně eh, mohou být velmi silní, i když individuálně mají síly málo. A tak můžeme vytvořit eh, udržitelnou ekonomiku tím, že posílíme jejich kupní sílu. Právě proto budu usilovat o přijetí návrhu pro uh, společné uh, žaloby, kolektivní žaloby, protože um, to je něco, co uh, naši spotřebitelé skutečně potřebují. Musíme chránit zejména zranitelné spotřebitele a udržet si dlouhodobou vizi, pokud jde o e, rizika e, produktů dvojí kvality. Je nepřijatelné, aby lidé byli mateni tím způsobem, že produkt, který je e, prodáván se stejným balením a stejnou značkou, má jinou kvalitu na různých místech. Východiskem musí být, že naše produkty musí být bezpečné, ať jsou vyrobeny v Evropě nebo někde jinde. A já budu usilovat o aktualizaci směrnice o bezpečnosti výrobků, tak aby všichni hráči, včetně online, ehm, snížili, aby se snížil celkově počet ehm, výrobků, které nejsou bezpečné. A v konečně hodlám také klást obzvláštní důraz na účinné vymáhání práva. Velké, velký objem spotřebitelského práva byl přijat už v posledních letech, ale nyní je na čase, abychom zajistili jeho plnění jak v Evropské unii, tak i ve vztahu k našim mezinárodním partnerům. Dámy a pánové, pane předsedo, paní poslanci a poslankyně, já jsem dříve hovořil o našich úspěších v uplynulých 20 letech. Máme právo být hrdí na to, čeho jsme dosáhli, ale rovněž máme povinnost k budoucnosti. Začíná to tím, abychom naslouchali. A já budu skutečně naslouchat vám všem v průběhu celého mandátu. Miliony mladých lidí jsou v ulicích a volají po udržitelné budoucnosti. Jsou zdrojem naší inspirace. A volají nás potom, abychom jednali. Společně nás čeká tolik úžasných věcí, které, kterých můžeme dosáhnout. A já doufám, že mi svěříte vaši důvěru. Thank you, Commissioner. Děkuji vám, pane nominovaný komisaři. A nyní, jak už eh, jsme to oznámili na úvod, přistoupíme k otázkám eh, za, eh, řečníků za jednotlivé politické skupiny. Každý řečník bude mít minutu na otázku, poté budou následovat dvě minuty na odpověď. Potom je příležitost jedna minuta doplňkové otázky a jedna minuta na odpověď od pana nominovaného komisaře. Začneme v obvyklém pořadí podle velikosti politických skupin. Každý z nich má, no každá ta otázka, na každou tu otázku je určeno pět minut. Začneme EPP a otázku položí Andrej Halicky. Pane předsedo, pane Rindersi, já vám chci nejprve poblahopřát k vaší nominaci na komisaře. A já chci začít jednou eh, zásadní otázkou. Chci se eh, zmínit o sdělení komise z června tohoto roku, kde o posílení dodržování právního státu a evropských norem, které jsou spojeny s právním státem. Vy jste se o tom sám eh, zmínil jako o jednom ze základních věcí s tím, že by se tím měla umožňovat důvěra mezi členskými státy, která by měla platit pro všechny eh, vztahy mezi členskými státy v oblasti justice, ale jde také o vztahy na vnitřním trhu. Jak chcete zajistit fungování tohoto nového mechanismu v praxi? A jaký přístup chcete zaujmout, aby bylo možné zajistit právní stát? Přitom, přičem všichni víme, že v některých českých státech se spochybňuje například nezávislost eh, justice. Máme také příklady zastrašování soudců, eh, různých zneužití eh, postavení v oblasti jistece. Máme také příklady nedostatečné svobody nebo plurality médií a nesvobody projevu. Jak budete postupovat v případě těchto porušení. Eh, dovolte mi, abych eh, připomenul časový průběh harmonogram. Máme před sebou eh, velmi dlouhé slyšení, teda ještě nejméně dvě a půl hodiny. Takže prosím, máte minutu na otázku, potom jsou dvě minuty na odpověď a potom minuta a minuta na tu doplňkovou otázku odpověď. Thank, thank you, Mr. President. Děkuji. Děkuji panu Halickému za otázku. Mechanismus pro dodržování právního státu bude v jádru mého mandátu už tři roky. Eh, když jsem eh, pracoval v radě, tak jsem eh, hovořil o tomto nástroji. Věděl jsem, že i tady v parlamentu v říjnu 2006 vznikl materiál, který se týkal Eh, eh, této problematiky. Je to velmi důležitý přístup. Teď půjde ale o to, abychom v rámci komise řídili práce, které jsou spojené s právním státem. Samozřejmě se to týká také demokratických pravidel a plurality médií a dalších aspektů a já jsem připraven tady přijít s tou první zprávou, která by měla sloužit jako základ pro další diskuzi s parlamentem, ale také pro diskuzi v rámci rady ale jde také o to mít k dispozici různé nástroje. Těch mechanismů je celá řada, jak víte, článek 7, který právě upravuje, který, eh, postup, eh, který podle článku 7 byl zahájen vůči Polsku a vůči Maďarsku vaším parlamentem, tak eh, ten obsahuje určité aspekty, určité výhrady. Samozřejmě potom máme také možnost se obrátit žalobou na Evropský soudní dvůr a potom máme také Eh, tu možnost vést dialog s těmi eh, dotčenými státy. A já to rád udělám hned na začátku svého mandátu, protože si myslím, že můžeme využít ty nástroje, máme jako je Benátská komise a další, abychom mohli navrhnout například úpravu legislativy tam, kde o ní jde, a samozřejmě chceme sledovat i další aspekty a využívat přitom ty nástroje, které máme, abychom celý tento proces zdárně dotáhli do konce. Eh, bylo by dobře dosáhnout zlepšení eh, tam v těch případech, které se týkají článku 7 smlouvy. Pane Halicky, máte minutu na doplňkovou otázku. Chtěl bych eh, ještě upřesnit svou otázku jde o ty zvláštní eh, přístupy, samozřejmě monitoring, to je velmi důležitá věc, ale v situaci, kdy ten právní stát je ohrožen, tak je potřeba jednat velmi naléhavě. Chci se zeptat, jestli máte nějaké další prostředky, které byste mohli zavést. Děkuji. Těch dalších eh, prostředků. Já jsem teď popsal ty postupy, které eh, je možné aplikovat v případě porušení, ale samozřejmě potřeba vést velmi zásadní debatu o e, víceletém finančním rámci. A v tomto rámci hodně lidí bylo proto, i včetně mě, aby byla podmíněna e, aby byl podmíněn ten finanční, e, rámcem, finanční rámec dodržováním právního státu. Bude potřeba dosáhnout zhody spolu zákonodárců na této otázce, protože díky tomu získáme velmi přímou rozpočtovou možnost buď přerušit platby, nebo je úplně zrušit v případě členského státu, který obecně porušuje právní stát. To je samozřejmě debata, která nebude plně v rukou komisaře pro spravedlnost, bude to také v rukou komisaře pro rozpočet, ale já jsem proto, aby byla zavrna tato kondicionalita eh, v evropském rozpočtu. Eh, jak jste to uváděli, že eh, pane Halicky, bude potřeba reagovat na naléhavé případy porušování právního státu. Děkuji, pane Reintersi a teď zástupce za SAD, pan Tiemo Velken. Máte slovo na jednu minutu. Děkuji. Pane Reindesi, vítejte na našem slyšení. Vědřuji politování, že jste nezmínil podnikovou zodpovědnost a due diligence ve vašem úvodním projevu. Transparentnost je základem, abychom zajistili eh, odpovědnost podniků, abychom zabránili rizikům negativních dopadů na lidská práva. I ve vztahu k boji s klimatickými změnami a ochranou životního prostředí. Stávající směrnice o nefinančním výkaznictví uvádí požadavky na velké firmy, aby zveřejňovaly informace o environmentálních, sociálních eh, otázkách, protikorupčních otázkách a tak dále. Ale ukázalo se, že tato směrnice se musí aktualizovat, aby byla přizpůsobená svému účelu. Předložíte legislativní iniciativu, již by se pozměnila eh, tato směrnice o nefinančním výkaznictví, 84 organizací občanské společnosti, které žádají kroky Evropské unie na tomto poli. Já s nimi souhlasím, že jednoznačně potřebujeme něco víc než jenom nějaké pokyny. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zmínil závazek pracovat na udržitelnosti. Možná jsem možná to mohu rozvést do větších podrobností. My všichni, jakožto Evropská unie a členské státy, cítíme závazek ve vztahu k takzvaným eh, rozvojovým cílům SDG. A vy jste hovořil o konkrétních um, právních aktech. Existují různé požadavky na například firmy kotované na burze, ale je pravda, že v podnikovém právu by možná stálo za to jít ještě dál co se týče různých požadavků. Když například organizujeme skutečně udržitelné politiky, potřebujeme žádat po všech firmách, aby změnili způsob, jimž uvažují o sociálním zájmu, protože to není jen krátkodobá vize ve prospěch akcionářů, ale je to také dlouhodobá vize. Vize, která se týká klimatu, která se týká místních společenství a různých dalších subjektů nad rámec pouze akcionářů. A já velmi rád budu spolupracovat s vámi i s radou, abychom do podnikového práva zapracovali některá další práva. Existují některé dobrovolné závazky zatím na úrovni mnoho firm, ale to nestačí. Myslím, že potřebujeme přivodit skutečnou změnu v podnikovém právě, abychom žádali více povinností z hlediska eh, sociálních odpovědnosti těchto firm. A také se bavit o celém, eh, o celém hodnotovém řetězci nebo dodavatelském řetězci, aby eh, existovala udrži, politika udržitelnosti z dlouhodobého a střednědobého hlediska. Musíme být schopni ověřit, co se děje v celém hodnotovém řetězci. Máte ještě jednu doplňující otázku? Děkuji. Vy jste se trošku vyhnul jasné odpovědi jaké přijmete jednoznačné kroky, aby se zajistil, že evropské firmy a ti, kdo fungují v Evropské unii, aby se museli přihlásit k jednoznačně uznávaným lidským právům a ochraně životního prostředí. A jak zlepšíte přístup eh, k justičním opravným prostředkům pro ty, kdo utrpěli mm, různými opatřeními evropských firm nebo těch, které fungují v Evropské unii? Chci, abyste skutečně se zavázal, že vytvoříte jasný rámec, který dá evropským občanům práva a který pomůže zajistit a prosadit smlouvy, které jsme podepsali i na mezinárodní úrovni, to znamená standardy OECD. Takže prosím, abyste odpověděli jasně na tuto druhou doplňující otázku. Má odpověď je jasná. Ano, jsem odhodlán to udělat, ale v různých rámcích. Já jsem hovořil třeba o podnikovém právu, naslouchal jsem tomu, co jste říkal o možnosti občanů jednat na spotřebitele, to možná ještě vysvětlím později, ale je důležité, aby existovala možnost kolektivní žaloby a opravných prostředků. Ale musí to být na základě skutečné legislativy, aby všichni uh, hospodářští akté- aktéři a hospodářské subjekty mohli eh, plnit své závazky v oblasti lidských práv. Ale já si myslím, že to můžeme dělat prostřednictvím různých legislativních aktů, ale jsem velmi, velice odhodlán to udělat. Vy žádáte eh, a vy ptážete se, jestli v tom ohledu budu jednat a já říkám, že ano, budu. Renew represent... Nyní zástupce Renew, Michal Šimečka, máte minutu na vaši otázku. Uh, Mr. Chair and... Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane nominální komisaři, za to, eh, že Eh, tady dnes jste. Eh, právní stát, základní práva, to jsou všechno zásadní věci pro přežití naší pluralitní společnosti. Dnes jsme ale svědky, eh, že řada vlád v Evropské unii využívá své většiny pro to, aby podkopala pluralitu, aby získali dominanci v politickém systému, takže nejde čistě o aplikaci práva, jak jste říkal vy, a jako komisař, který bude mít na starosti tento mechanismus, eh, se vás chci zeptat, jestli byste to mohl rozšířit, aby to pokrývalo eh, plný rozsah článku 2, tedy i základní práva. A chci se vás zeptat, jestli souhlasíte s tím, že jeden z těch důvodů, proč Evropská unie tak pomalu reagovala na tento problém, jsou ty rozdílné přístupy, které eh, přijímají různé evropské instituce, tady celá řada různých měřítek a mechanismů navrhnete jednotný mechanismus, který by zahrnoval všechny instituce a který by vedl k závazným interinstitucionálním dohodám eh, v souladu s těmi požadavky, které sformuloval parlament v roce 2016. Pane Reinderse, máte dvě minuty na otázku. Děkuji za tuto otázku týkající se tohoto mechanismu a toho mít komplexní přístup týkající se nejenom eh, právního státu, demokracie a základních práv, ale všech dohromady. Ta současná situace je e, daná tím sdělením komise e, v oblasti právního státu s určitými modifikacemi mm, demokracií a pluralitou médií. Jak víte, tak e, záměrem komise je také kontrola aplikace listiny základních práv a my budeme muset vypracovat novou strategii pro demokracii a já na tom určitě budu pracovat, na právním státu tedy. Jak víte, to je eh, velmi složité ten celý postup zorganizovat. Už to eh, probíhalo jak tady v parlamentu, v radě i v komisi. Diskuze o tom, jak přesně by se mělo v těch případech postupovat, ale já na tom chci spolupracovat, což si bude vyžadovat pravděpodobně vedení jedné debaty o všech těch různých prvcích, které souvisejí se tou zprávou o listině základních práv, list, eh, zpráva o právním státu a zpráva o demokracii. A samozřejmě, že je možné také hovořit o interinstitucionálním eh, eh, uspořádání. Nevím, jestli formálně to bude možné, ale neformálně si dovedu představit takový mechanismus a dovedu se také představit založení pracovní skupiny, kde budou zastoupeni zástupci rady, komise, Eh, která má být autorem těch různých zpráv a také parlamentu, protože eh, vy už máte tu vaši zprávu z října 2016 a myslím si, že je možné dohromady ten proces řídit. A já eh, samozřejmě nejprve se zaměřím na vypracování té právy o právním státu, ale potom budu chtít podnítit interinstitucionální diskuzi o všech těch aspektech, které s tím souvisejí. Právní stát, základní práva a demokracie a doufám, eh, že ta pracovní skupina bude eh, moci zahájit svou práci co eh, nejdříve. Šimečka, děkuji vám za vaše odpověď, za váš závazek spolupracovat s Evropským parlamentem. To by mělo být také s, souladu s příslibem předsedkyně komise von der Leyen, že komise bude mít iniciativu v této oblasti a bude se opírat o své vlastní zprávy Eh, které připravila podle článku 225 smlouvy. Můžete potvrdit, že se to bude týkat i této problematiky a že to bude v souladu se zprávou parlamentu z roku 2016. Tam se proto, že v tom novém eh, návrhu komise a také ve vašich písemných odpovědích před tímto slyšením odmítáte tu myšlenku, se kterou přišel parlament, aby vznikla vznikl nějaký nezávislý panel expertů nebo nezávislá eh, skupina, která by posuzovala otázky spojené s eh, právním státem. Myslím, že komise často využívá nezávislé experty v různých oblastech, ale samozřejmě si ponechává tu celkovou politickou zodpovědnost, takže nevidím nějaký, eh, nějakou právní nebo technickou překážku, která by bránila založení panelu nezávislých expertů v této oblasti. Souhlasíte s tím, že to nezávislé posuzování je potřebné, aby ten proces byl objektivní a neutrální. Děkuji vám. A teď pan Reinders. Já vůbec nemám problém spolupracovat s nezávislými experty, to také v komisi často děláme. Máme Greco, Benátskou komisi a další e, skupiny, ale ta zodpovědnost e, leží na komisi a na parlamentu. My samozřejmě máme několik nezávislých orgánů, které můžeme konzultovat a požádat je o jejich eh, odborné eh, posouzení, ale problém s vytvářením nového nezávislého orgánu znamená eh, rozmělnění těch zodpovědností. Dáme-li nezávislému orgánu plnou zodpovědnost se vyjadřovat jménem Evropské unie, tak by to bylo trochu zvláštní, protože to je rolí komise, aby Komise je zodpovědná parlamentu a společně o tom rozhoduje. Ještě poslední poznámka. Pokud budeme mít nějaký skutečný problém, tak tady máme ještě jednu úroveň a to je Evropský soudní dvůr, který také může stanovit určité měřítko v této oblasti. Takže já vůbec nemám problém s tím konzultovat eh, tyto věci s nezávislými odborníky, ale nemyslím, že bychom měli vytvářet nějaký nový orgán. Děkuji vám, pane Rendersi. A teď eh, budou klást otázku zelení, saní, Saskia Brickmon. Máte slovo. Monsieur le président, bonjour, monsieur Rende. Eh, děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane Rende. si Evropa je globální aktér, která má celou řadu dohodě o spolupráci s třetími zeměmi v oblasti justice, migrace, obchodu a další. Vy jste dnes eh, několikrát zopakoval, že bychom měli i nadále pokračovat v tom, že budeme vyvážet naše hodnoty a naše standardy směrem k našim mezinárodním partnerům, že chcete invest, vlastně v rámci vašeho portfolia pracovat jak uvnitř Evropy, tak mimo ní. Dál, že byste chtěl posílit policejní spolupráci mezi Evropskou unii a třetími zeměmi a že je důležité, aby eh, jsme chránili chráva, eh, obětí a také samozřejmě osob obviněných. Já se ptám, Pane Rendeser, budete se snažit eh, dívat se na systém, nějakým systematickým způsobem na dopad eh, respektování lidských zpráv, které jsou často součástí takovýchto dohod a jak chcete zajistit respektování lidských práv v rámci vyjednávání například mezi Europolem a zeměmi eh, v Africe, v střední a severní a jak toto chcete propojit se záležitostí obchodu a migrace. Děkuji a nyní pan Reinders odpověď. Děkuji mnohokrát, budu velice jasný. Ano, ano, samozřejmě. V rámci toho eh, chci mít nějakou studii dopadu, jistě. Necháme si ji zadat na celou řadu iniciativ, kterou máme v Evropské unii. Třeba abychom vždy pracovali stejným způsobem, když diskutujeme s našimi partnery ze třetích zemí. Uh, takže rozhodně ano a to je také závazek nově zvolené předsedkyně a já sám samozřejmě mohu slíbit, že tak také budu postupovat v rámci svého portfolie. Stejně tak eh, jako rada, my se budeme věnovat každé fázi vyjednávání a samozřejmě studie dopadu budou součástí našich analýz. Samozřejmě ne, nebudu to dělat ve všech oblastech, zejména v té, která se, v těch, kteří se přímo týkají mého portfolia, tedy spravedlnosti, ale samozřejmě budeme spolupracovat s dalšími komisaři na komisi, například co se týče zahraničních věcí, vy jste tady hovořit o těch diskusích, které vede Europol s tými našimi partnery ze třetích zemí. I zde musíme dbát na lidská práva, základní práva a na ten způsob, jak budeme tedy ty dohody eh, uzavírat. Takže to je za spravedlnost. A co se týče obchodu, já už jsem měla na radě možnost eh, se velice často takovýchto eh, debat účastnit. I zde samozřejmě musíme dbát na respektování lidských práv v rámci našich obchodních dohod. To je debata, která se postupně rozvíjí, ale samozřejmě se to týká všech těch politik, které máme či vedeme směrem ke třetím zemím. Samozřejmě je třeba mít stejný přístup k všem našim partnerům.